který se postavil těm, kteří hlásají nenávist a diskriminaci a eh, chtěme vyjádřit soustrast jeho rodině. Děkuji vám, pane Kešmene. Od eh, skupiny evropských konzervativců a reformátorů jsme obdrželi nominace do parlamentních výborů. Ten seznam bude zařazen do zápisu z tohoto zasedání a pokud nebudou vzneseny žádné námitky, bude, přijat za, bude považován za schválený. Dalším bodem v souladu s článkem 3 odstavci 3 a 4 nařízení Výbor pro právní záležitosti se na svém zasedání 20. 26. ledna eh, rozhodl projednat pověřovací listiny paní Pérez, pana Bulanda a paní Lebrun. Výbor jednomyslně schválil mandát paní Pérez a, a to od 16. Eh, listopadu 2010, pana Bulanda od 15. prosince 2010 a dále paní Lebrun od 1. ledna 2011. Navrhuji tedy, abychom i my schválili jejich eh, mandáty. Jsou nějaké připomínky? Nejsou, takže jejich mandáty jsou prohlášeny za platné. A dále tady korigendum souladu článkem 216 jednacího řádu. Příslušný výbor předložil opravu eh, textu, které byl přijat Evropským parlament. Oprava se týká rozhodnutí v prvním čtení, které bylo přijato 15. prosince 2010 s ohledem na nařízení týkající se občanských iniciativ. A příslušný Text byl tedy eh, schválen souladu s článkem 216.4. Bude považovat za schválený, pokud v příštích 48 hodách žádná politická skupina nebo 40 poslanců eh, nebudou požadovat, aby se o tom hlasovalo. Toto korrigendum můžete nalézt ve vašich složkách a je k dispozici také na internetových stránkách parlamentu. Takže si prosím příslušný text přečtěte. Týká se to postoje Evropského parlamentu k dokumentu, který byl schválen v prvním čtení 15. prosince 2010. A nyní eh, mi dovolte, abych vám sdělil změny pořadu jednání. Eh, definitivní pořad jednání byl schválen konferencí předsedů v souladu s článkem 216 se souhlasem politických skupin a dovolte mi, vás informoval o změnách, které byly eh, v pořadu jednání provedeny. Eh, těch změn je pět. Jsou to tedy návrhy, které schválily politické skupiny, opakuji. A teď je přečítám, abyste s nimi vyjádřili souhlas jako předseda parlamentu za okamžik pronesu prohlášení týkající se uznání genocidy Romů během druhé světové války. Po té si vyslechneme prohlášení komise a rady a následně vystoupí zástupci jednotlivých politických skupin. A všechno se to týká genocidy Romů. Za druhé, změnil se název jednoho bodu týkající se situace v Tunisku. Teď se tento bod jmenuje prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Evropské unie pro eh, zahraniční a bezpečnostní politiku týkající se situace ve Středomoří, zejména v Tunisku a v Egyptě. Třetí navrhovaná změna dnešního pořadu jednání se týká eh, hlasování o usnesení o Tunisku. To hlasování proběhne zítra. Hlasování týkající se Egypta proběhne během eh, druhého plenárního zasedání ve Štrasburku. A čtvrtý eh, návrh na změnu pořadu jednání se týká Eh, prohlášení komise a rady o rostoucích eh, cenách potravin. Tento bod byl eh, zrušen a místo toho bude následovat rozprava o nominacích vedoucích představitelů dohledových orgánů. K tomu se vyjádří jak komise a rada, tak později řečníci za politické skupiny, takže by měla proběhnout krátká debata. Jde tedy o jmenování Eh, vedoucích představitelů evropských dohledových orgánů. A dále jedna změna týkající se zítřejšího pořadu jednání je to zpráva pana Speronyho o žádosti pro zrušení imunity pana Tamase Deutsche. No, tato zpráva bude zařazena do hlasování, což by mělo proběhnout kolem poledne. Má k tomu někdo nějaké poznámky? žádné poznámky. A v souladu s dohodou politických skupin jsou tyto změny pořadu jednání za přijaté. Je to procedurální eh, připomínka? Ano, je to procedurální připomínka. Já bych vás rád požádal, abyste zvážil to, aby byly předsunuty eh, jednominutové projevy, protože na minulém právním zasedání to bylo přeloženo až na vlastně poslední hodinu rozpravy a ten dopad potom je takový, že stále méně lidí je ochotno se to účastnit. Já bych byl velmi nerad, kdyby toto bych měl považovat právě za důvod, proč to bylo přesunuto. Takže vás poprosím, abyste zvážili možnost to předsunout, abyste nám umožnili se toho účastnit, tak jako to bylo běžné dříve. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto připomínku? Nepochybně to probereme a budeme o tom rozhodovat, ale to až později. Eh, proszę Państwa.